že 35 poslanců jsou ženy. To je podíl, který jsme v Evropském parlamentu ještě neměli. To 70 milionů občanů se účastnilo voleb a vaše, naše práce, vážení kolegové a kolegyně, slouží velkému cíli sjednocení kontinentu. Nezapomínáme při naší práci na tyto cíle. Evropská unie spočívá na hodnotách, na důstojnosti člověka, na svobodách, demokracii, právech. To všechno jsou základy našeho jednání. Jsme spojeni solidaritou. Já vás prosím, kolegové a kolegyně, abychom vždy měli respekt pro jeden pro druhého pokud tomu tak bude, budeme všichni úspěšní. Nyní prosím přejdeme k práci. Připomínám, že podle jednacího řádu se za předsedání odcházejícího předsedy nesmí diskutovat o ničem jiném než o volbách předsedy či o přeskoumání mandátu. Také bych vám rád sdělil, že se utvořily následující politické skupiny. Jednak je to eh, poslanecký klub Evropské lidové strany křesťanských demokratů. Skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu SAD, skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu,